bude velice brzo. Se, další diskuse se týká situace dvou křesťanských pastorů v Sudánu. Jako první dávám slovo autorům návrhu rezoluce, paní Žetňanská. Promluví jako první na dvě minuty. Máte slovo. Pane předsedo, případ dvou křesťanských pastorů v Sudánu sleduji od samého začátku. Jsem ráda, že se našla dostatečná podpora, abychom o tom mohli mluvit i zde na půdě Evropského parlamentu. Jak je známo, um, pastor Michael Yard byl zadržen bezprostředně po bohoslužbě, kde odsoudil prodej církevních pozemků a kruté zacházení s křesťany v Sudánu. Poté, co eh, pastor Peter Ian Rej začal zajímat o uvěznění pastora Michaela, tak byl také uvězněn bezdůvodně. Pak bylo proti něm vzneseno několik obvinění, přičemž za některé z nich jim hrozí trest smrti. Další termín projednávání je za pět dní a já věřím, že díky mezinárodnímu tlaku Evropskému parlamentu Africké unie nebo OSN sudanské orgány stáhnou obvinění proti těmto pastrům a nejen proti ním. Před dvěma týdny bylo začeno 12 děvčat při odchodu z baptistického kostela byly obviněné z nošení nevhodného oblečení a hrozí jim za to trest bičováním. Mnozí se pozastavují nad tím, proč Evropský parlament řeší případy jednotlivců, kteří jsou e, eh, věženi v zemi mimo Unie, ale zkušenosti z minulosti ukazují, že to má smysl. Právě takto před rokem jsme volali po svobodě Miriam Ibrahim a šťastný konec je důkazem, že mezinárodní eh, spoluprácí a s společným tlakem dokážeme ovlivnit události v zemi, jako je Sudán. Děkuji paní Žitňanská. A nyní má slovo má uh, pan poslanec Sebastian na jednu minutu, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, za to, že jste mě oslovil ve španělštině v jazyce, který miluji. A když nemohu tady mluvit katalánsky, eh, a proto můžeme používat aspoň španělštinu vy i já. Já eh, velice vítám toto usnesení Eh, zadržování a obvinování proti presbyteriánským pastorům v Sudánu ukazují, eh, jak totalitárně postupuje sudánský stát, jak už na to upozornila kolegyně, tady se také ještě aplikuje, jsou obviněni z zločinu, na základě kterých jim hrozí trest smrti. Musíme odsuzovat existenci trestu smrti v sudánském právním řádu. A říkám to proto, že někteří kolegové zde v sálu se domnívají, že trest smrti může něco vyřešit v roce 2011, došlo k otržení Jižního Sudánu, dochází k permanentnímu porušování lidských práv. Musíme podporovat oba pastory, eh, Jena Rejte i Michaela, aby věděli, že nejsou samotní. Ale jak už řekli další kolegové, tato prohlášení bez ekonomického tlaku a politického tlaku nebudou mít velkou hodnotu. Děkuji vám. Thank you very much, very much indeed. Děkuji vám. A slibuji vám, že příště budu mluvit katalánsky. Moje sestra ovládá ten jazyk velice dobře. Nyní pan poslanec Jaromír Štětina. Jedna minuta. Předsedající, dobrý večer, dámy a pánové. Jsem rád, že se nám podařilo s ostatními politickými frakcemi najít zhodu a dnes předkládáme společný silný text který reflektuje naši pozici a naše odhodlání být nápomocni pastoru michaelu jattovi a peteru jenu wrightovi kterým v případě odsuzujících rozsudků hrozí trest smrti kvůli jejich křesťanskému vyznání. děkuji za podnět k tomuto textu panu tkésovi. v devadesátých letech ještě v dobách boje jihosudánských křesťanů proti chartúmskému režimu jsem jižní súdán několikrát navštívil

pomozme zachránit život michaelovi a peterovi. děkuji za pozornost. Pan poslanec Štětina, děkuji. Děkuji panu poslanci Štětinovi. A nyní dostává slova paní poslankyně Marie Kristýn Veržan. Na dvě minuty, prosím. Děkuji. Naše usnesení se soustředí především na dva křesťanské pastory a já toho lituji, protože toto by mohlo být příležitostí, abychom globálně odsoudili režim, eh, který byl nastolen v dubnu minulého roku. Opozice nebyla nikdy tak sjednocena jako v této zemi. Musíme konstatovat na, eh, i na konferenci, která se tady konala minulého roku, jsme konstatovali, že někteří signatáři se nemohli účastnit. Například Meky Medany, eh, předseda Konfederace občanských sudánských společností, který eh, byl obsahem našeho usnesení v minulém roce pan Kabularesa, eh, předseda Národní rady. Po volbách, ke kterým došlo, tady došel 90, získal činitel, který se dostal k moci 95 hlasů. Ano, eh, sudánské úřady by měly respektovat svobodu náboženství, ať už je jakékoliv. Měly by ctít lidská práva ve všech oblastech. Ale v minulém pondělí dva lídři opozice byli odsouzeni k byčování a bylo to ponížení, je to eh, strašlivý rozsudek a dále byly také odsouzeni k trestu smrti. Eh, v Mezinárodní soudní dvor apeluje znovu na dodržování lidských práv, stejně tak jako Africká unie. Vojenské síly pokračují v bombardování civilního obyvatelstva. Situace žen, ať už mají jakékoliv náboženství, je katastrofální. Je to katastrofální situace lidských práv, na kterou musíme upozorňovat. A přitom Evropská unie se musí dostat do vyjednávání se Sudánem, aby se řešily problémy migrace, ale zatím se nic nestalo musíme odsuzovat globálně porušování lidských práv všude a vyvodit z nich politické důsledky. Děkuji vám mnohokrát. Sada jednu minutu, Ivan Jakovčič, molím. Na jednu minutu, Ivan Jakovčič. Svobodně myslící občané Sudánu očekávají naši podporu. Dva pastoři byli nespravedlivě začeni a očekávají naši podporu. Musíme přijmout konkrétní opatření, protože současný Sudán je země, kde jsou lidé vězněni a kde symboly jsou ničeny, kostely jsou ničeny, není povolené stavět nové kostely, a e, ničen je lidský duch, právo vykonávat profese, e, právo věřit. A jako někdo, kdo vždy bojoval za svobodu vyznání, velice odsuzuji to, co se děje v Sudánu. Jsem připraven věřit, že budeme mít cíl pomoci těm dvěma pastorům. Děkuji. A nyní má slovo pan Josef Weidenholce na jednu minutu. Nevidím pana Weidenholzera, takže jménem politických frakcí, jménem EPP eh, bude mít slovo pan Tomáš Zdechovský na minutu

opustili své domácnosti a je potřeba opravdu důrazně se křesťanů v súdánu zastat. není možné a není možné tolerovat že menšina která v dnešní době už je pouze tříprocentní

Eh, v případě marjam jahjá v roce two thousand and fourteen byla pomoc evropského parlamentu a evropské unie účinná proto věřím že bude účinná i dnes. děkuji. děkuji ehm, pane poslanče a nyní má slovo um, Kašetu Kienge na jednu minutu. Děkuji, pane, před, paní, před, pane předsedo. Kliet a jen možná zaplatí svým životem za boj za univerzální lidská práva, za právo vyz, svobody vyznání, za základní lidské právo, protože jsou obviněni, obviněni ze, ze velikých zločinů, je s nimi nelidsky nakládáno a je tady nebezpečí, že budou odsouzeni k smrti. My vyžadujeme, aby oba pastoři byli okamžitě bezpodmínečně propuštěni a stejně tak musí pře- přestat s veškerým pronásledováním bojovníků za lidská práva a pronásledováním křesťanských společností. Náboženství již nesmí být instrumentalizováno pro politické cíle. Musí se s tím skoncovat. My nesmíme už tolerovat režimy porušující základní svobody, což znamená rovněž porušování mezinárodních ratifikovaných smluv. Totež platí i pro režimy, eh, které ještě uplatňují trest smrti. Je zapotřebí vyžadovat zrušení trestu smrti. Podporujeme i nadále organizace bojující za lidská práce, práva, jakož i občanská hnutí v Sudánu. Děkuji. Obgrodete Pan Arne Gerike na jednu minutu, prosím. Děkuji. Eh, odůvodněním 80 bodů eh, se Suda, odůvodňuje Sudan pro nasledování křesťanů v roce 2014. Eh, v Sudánu je čím dál těžší praktikovat svou vlastní víru a osud pastorů um, Michaela Jata a Petra Jana Rajta je, je toho bolestným důkazem. E, společně se, se svými kolegy z ECR se nám podařilo vytvořit iniciativu k této rezoluci. Je to apel proti persekuci křesťanům. E, e, nejde jen o tyto dva kněze, ale i další miliony křesťanů, kteří jsou po světě persekuováni. Svoboda víry je základní právo, tak jak jsme dnes už několikrát dnes slyšeli. Evropa, jakožto Evropa hodnot, musí proti tomu neustále bojovat v celém světě. Nesmíme tolerovat eh, pro nasledování křesťanů ve světě, nemůžeme se dívat jinam, když lidé chtějí pouze mírově praktikovat svou víru. Za svou frakci bych, za svou frakci bych to po, proto prosil, abyste se přidali k nám proti pro nasledování křesťanům. Postavme se za pastora Jata a pastora Rajta. Pomozme těmto lidem na svobodu a pomozme pro křesťanům žít v míru a spravedlnosti. Děkuji. Děkuji. Nyní pan Sean Kelly na jednu minutu, prosím. jakožto poslanec za EPP a křesťanské demokraty, jakákoliv náboženská diskriminace, zejména proti křesťanům, to bereme, to, to bereme velmi vážně. A konkrétně v tomto případu dvou křesťanských pastorů, eh, ti byli zatčeni a nyní jim hrozí trest smrti pouze za to, že kázali svou křesťanskou víru. To je nechutné a je určitě zapotřebí eh, tyto dva eh, úžasné lidi osvobodit. Zejména vzhledem k tomu, že Súdán podepsal eh, příslušné úmluvy z OSN a Africké unie, které garantují náboženskou svobodu, ale v praxi je samozřejmě totálně ignoruje. Což si myslím, že Evropský parlament a komise nesmí tolerovat a musí s tím něco dělat co nejrychleji. Zároveň nesmíme ignorovat situaci v Darfuru, kde dochází k diskriminaci podobného typu. Maroku. E, tam e, bylo e, vnitřně vysídleno půl milionu lidí a je tam mnoho lidí, kteří potřebují humanitární pomoc. Sudán zkrátka potřebuje naši asistenci. Děkuji. Přijmete modrou kartu pana Krasnodebského? Ano. Pane Krasnodebský, prosím. Ne? Dobře, nedorozumění to bylo. Omlouvám se. Nyní tedy eh, pan eh, poslanec Marek Jurek na jednu minutu, prosím. Pane předsedo, eh, tito pastoři nejsou oběťmi nějakého imaginárního islamismu. Jsou oběti nerovnosti ve společnosti a oběti rozhodnutí vlády země, ve které žijí. A jejich situace je velmi specifická Eh, pokud jde o situaci křesťanů v 21. století. Tady v Evropě můžeme hovořit o eh, imigraci a o islámské civilizaci, můžeme hovořit o čemkoliv, o čem diskutovat chceme. Takové je naše právo a naše povinnost. Máme odpovědnost za ostatní, ale žádná evropská země by nezašla tak daleko, aby obžalovávala muslimy pouze kvůli tomu, co kážou v mešitách. Tady eh, muslimové mohou svobodně hovořit o své situaci, o svých sociálních potřebách, o svých očekáváních. A jejich slova jsou vždy vyslyšena. My s nimi můžeme diskutovat, můžeme argumentovat, můžeme na ně reagovat. A máme právo eh, požadovat, aby s křesťany se stejně zacházelo ve všech muslimských zemích na tomto světě.

vzhledem k případu marjam ibrahimové věřím že naše dnešní rezoluce a naše úsilí se může dočkat úspěchu tak jako před rokem. děkuji. Děkuji, pane poslanče, a nyní eh, začíná postup Catch the Eye. Paní Zaborská má slovo. Děkuji, pane předsedo, pane komisařko. Pokud eh, nějaká země obviní dva eh, křesťanské pastory z vedení války proti státu, je jasné, že jde o vymyšlené obvinění. Jsou to právě státy jako Sudán, které vedou válku proti křesťanům. Tato válka začíná popíráním občanských práv, devolováním kostelů a budov církevních budov následuje potlačování lidských práv, nespravedlivé procesy a často smrt. Minimum, co můžeme udělat, je důrazně upozorňovat vlády těchto zemí a jejich představitele, že EU sleduje jejich jednání a využuje všechny prostředky na ochranu nevinných. Pokladám jsem proto za svoji povinnost přidat se k navrhovatelům této rezoluce. Eh, milí přátelé, nedá mi však, abych nedodala, že považuji za vrchol arogance, když ní hovoříme o pronásledování křesťanů v Súdánu a před třemi hodinami jsme nedokázali ve zprávě o sousedské politice eh, nechat slova o pronásledování křesťanů. Děkuji pěkně. Děkuji. Paní Ana Gomez má slovo. Tam já jsem také byla na misích parlamentu v Sudánu v roce 2004-2010. Byla jsem také na misi při sledování voleb. A mm, bylo to v tomto roce. A nelze se divit, že režim se snaží zástupce, utočit na zástupce křesťanských obcí, jako na tyto dva křesťanské pastory, kteří jsou mučeni a jsou ohrožováni trestem smrti. Tento režim násilně postupuje proti vlastnímu národu. A nesmíme eh, začít vyjednávat s touto zemí o migraci s takovouto zemí eh, protože eh, to by k ničemu nevedlo. Evropská unie je posledním protektorem tohoto režimu. Eh, nesmíme se stát eh, komplicem tohoto režimu, ale musíme stát na straně opozice. Bardzo proszę. Pan Krasnodemský, prosím. Pane předsedo, i já bych chtěl poděkovat autorům tohoto usnesení. Sdílím názor pana poslance Jurka, který říkal, že bychom velice podrobně měli zkoumat situaci křesťanů v muslimských zemích. Zároveň bych ale chtěl dát najevo svůj strach a říci, že bychom možná potřebovali jinou diskuzi. A sice diskuzi o zdroji toho nezájmu o osudy křesťanů, kteří jsou persekuováni v mnoha částech světa. Někdy vnímám takový odpor vůči uznávání jejich utrpení. Já si myslím, že i v našem parlamentu bychom potřebovali debatu o marginalizaci křesťanů ve veřejném životě v Evropě. Děkuji, pan Jonathan Arnott, prosím. Pane předsedo, tato zpráva není dokonalá, nicméně její princip je zásadní. A já doufám, že se mnou všichni budete souhlasit, když řeknu, že trest smrti za praktikování křesťanství kdekoliv na světě je naprosto nepřijatelný. Víte, že jsem poslancem za UKIP, víte, že jsem proti Evropské unii. Takže moje následující slova vás možná překvapí. Budu hlasovat pro toto usnesení. A vyzývám celý tento sál, aby učinili to tež. Děkuji. A nyní za Evropskou komisi paní Cecilia Malmström, prosím. Děkuji, pane předsedo. Je to dobrá příležitost jménem eh, vysoké představitelky eh, eh, poděkovat za tuto debatu o dvou sudánských pastorech, Michaelu Jatovi a Petru Jan Rejtovi. Oba tito pastoři kázali v evangelickém presbyteriánském kostele v Chartumu. Hovořili proti demolici tohoto kostela po pochybném prodeji půdy, na kterém stojí a o zbytek se postarala Národní spravodajská a výzvědná služba. Byli obviněni ze sedmi různých činů, včetně podkopávání ústavního řádu a špionáže, což, jak jste správně upozornili, může vést k trestu smrti. Předběžné líčení skončilo 2. července a doufali jsme v pozitivní zprávy, zejména vzhledem k tomu, že předložené důkazy byly nesmírně slabé. Bohužel ale soudce se rozhodl e, případ připustit a plné líčení je nyní naplánováno na 14. července a můžete být ujištěni, že ho budeme pečlivě sledovat. Evropská delegace v Chartumu je v úzkém kontaktu s právníky obou pastorů po celou dobu a naši pozorovatelé jsou přítomní těch přelíčení ve spolupráci s členskými státy. Domníváme se, že tím vysíláme značný politický signál a dáváme najevo, jakou důležitost přisuzujeme tomuto procesu pro svobodu náboženství, svobodu víry, svobodu vyjadřování stíhání a právo na spravedlivý soud. Znovu to ilustruje velmi znepokojivou situaci lidských práv a základních svobod obecně v Sudánu. Právě tak e, jako to, e, jak pevně má e, státní instituce v moci spravodajská služba. Někteří z vás hovořili také o situaci v Darfuru, kde Blunaj a další vytvářejí utrpení mnoha lidí. My budeme se snažit o propuštění těchto dvou pastorů a podporovat lidská práva v kontaktu se všemi našimi sudanskými protějšky. Děkuji, paní komisařko. Obdržel jsem šest návrhů usnesení od různých politických skupin. Tímto ukončuji rozpravu a budeme o